Eh, Dobré odpoledne, vítám vás všechny na jednání výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Budeme pokračovat po, eh, podle návrhu pořadu jednání. Souhlasíte s návrhem pořadu jednání? Ano, dobře. Sdělení předsedy. Co se týče tlumočení, tlumočenského režimu, tak dnes máme k dispozici plný jazykový režim kromě filštiny, malčtiny a chorvačtiny. A dnes rovněž bude k dispozici tlumočení do znakového jazyka, a to u bodu 6. Až budeme hovořit o evropské strategii pro osoby se zdravotním postižením. Co se týče změn, máme zde určité změny ve, v členství výboru MPO, Takže za prvé, pan Radkiv z skupiny EPP. Vy se stáváte řádným členem výboru MPO. Buďte vítán. Vítáme vás, co by řádného člena. A Sven Šulce který byl původně řádným členem tohoto výboru, se stává nyní náhradníkem na místo paní Gresle. A ještě třetí věc, pan Ray Finch z EFDD bude nahrazen paní Louise Bors z EFDD a bude pardon, náhradníkem. Všechny vás vítáme v nových pozicích. A nyní se dostáváme k bodu 3, schválení zápisu ze schůzí. Souhlasíte se zápisy ze schůzí? Děkuji. A nyní můžeme přímo přejít k hlasování. Připravte si prosím své hlasovací karty. Začneme pozměňovací návrh 117 a jedná se politika pro osoby s nízkými příjmy jako nástroj pro boj proti chudobě. Je to návrh zprávy. Takže 117, kdo je pro? Také je tam ústní pozměňovací návrh skupiny SAD. Kdo je pro? Paní Jezlovická, prosím. Já se omlouvám, ale nemám hlasovací kartu, budu hlasovat s dvěžením ruky. Nevím, zda to stačí, bude to stačit, ptá se paní předsedkyně. Nemohla byste třeba dostat eh, nějakou jinou kartu nebo kartu náhradníka? Takže možná teď vám ji přinesla kolegyně, není tomu tak. Dobře. Takže děkuji za tuto informaci. 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 1, kompromis 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže nyní pozměňovací návrh 131. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Prosíme kontrolu, takže ověřujeme 131. Zahajuji hlasování. Můžeme ukončit hlasování. Můžeme hlasovat ještě jednou, takže znovu zahajuji hlasování 131. Končím hlasování. A je to schváleno o jeden hlas. Dobře, tak paní předsedkyně říká, ještě jednou budeme hlasovat po třetí. Budeme hlasovat po třetí a paní Jaslo, eh, hlas paní Jaslovické bude započítán. Hlasujeme na, po třetí a naposled. Eh, na paní předsedkyně, jsou zde dva lidé, kteří nemají hlasovací kartu a oni by chtěli, aby jejich hlas byl započítán. Tak jak se tomu, tak jak jsme to vždycky dělali, tak to vždycky děláme. Já chci říci, že jsme tak vždycky postupovali, když někdo zapomněl hlasovací kartu. Dobře, takže budeme hlasovat po třetí. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 131. Hlasovali všichni? Můžeme ukončit hlasování. Končím hlasování. Takže kdo chce hlasovat eh, zvednutím ruky? Pan Gerike. Vy hlasujete proti. A paní Jaslověcká? Well, there are two options. Takže máme dvě možnosti. Za prvé 23 nebo 22. 23 pro, 22 proti. A nebo máme ještě další možnost. Můžeme říci, že eh, ti, kdo hlasovali o minutu později, tak že to neplatí že to do 22 ku 22. Ale já myslím, že se asi rozhodneme, že to bude 23 ku 22. Z plena. Eh, eh, takže pan nejprve Van Hada. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, ale existují určitá pravidla. Paní Harking, které se velmi vážím, říká, je to obvykle tak a tak, ale uh, já se omlouvám. Pravidlo je, že potřebujete voličskou kar- hlasovací kartu a přijdete přesně. A tak by to mělo být, protože jinak by v tom byl chaos. Prosím, aplikujte pravidla. Je potřeba být e, tady včas a hlasovat hlasovací kartou, protože jinak není možné to um, zohledňovat. Jašlověka? Ještě prosím. Děkuji za slovo. Já bych jenom ráda připomněla, v tomto případě máme um, tady rozhodnutí paní předsedkyně. Jsou samozřejmě případy, kdy ne bez důvodu nemáme hlasovací kartu. Naše přítomnost tady je velmi důležitá, naše, náš hlas také. Když nemůžeme se vyjadřit elektronicky, můžeme zvednout ruce. Pokud budeme takto pokračovat, tak by to takhle mohlo být i na plenárce. E, pokud někdo nemá hlasovací kartu, tak e, stačí zvedat ruku. To nejde, Nemůžu, nemohou být dvojitá pravidla. Pokud jste zapomněli svou kartu, tak nemůžete hlasovat. No, mě bylo řečeno, že na schůzi koordinátorů se dohodlo, že lidé bez hlasovacích karet mohou být při hlasování započítáni. A myslím si, že bychom měli pokračovat, protože jinak takhle tady budeme všichni sedět do čtyř hodin a řešit to, to což samozřejmě můžeme. Pan Vatilev. Dvě připomínky. Dnes dopoledne jsme měli výbor pro ústavní záležitosti a různí kolegové eh, z různých útvarů zapomněli své karty, ale jejich hlasování bylo vždy zohledněno, takže by to neměl být žádný problém. Jde o ověření hlasováním, nejde o jmenovité hlasování, takže jde o to, abychom věděli, jak Eh, poslanci hlasovali. Nejde o to, aby tady bylo určující jmenovité hlasování, protože na plenárním zasedání tam je to tak, že když nemáte kartu a je jmenovité hlasování, tak to prostě nejde za počítač, ale tady eh, platí vyjádření názoru v hlasování každého poslance a je jedno, jestli ta osoba má hlasovací kartu nebo ne, protože tady by se mohlo klidně hlasovat jinou metodou, eh, a přesto by ten hlas mohl být započítán. Yes, we can, uh, uh... Ano, tak eh, můžeme strávit dalších 30 minut diskusí na toto téma. Já teď využiji to, že jsem předsedkyní a řeknu, že hlasování je skončeno. Výsledek je 23 pro, 22 proti. Jsem si jistá, že pokud budete chtít ještě změnu tady toho eh, pozměňovacího návrhu, tak budou ještě další hlasování, která se budou týkat úplně stejného tématu. Takže nyní 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to. Ověřujeme pozměňovací návrh 133. Končím hlasování. Takže je zde o jednoho navíc. Zřejmě v tom hlasování hlasoval o jednoho člověka navíc. Tak kdo zapomněl, nebo kdo nemá kartu a chce hlasovat? Je to pouze paní Jezlověcká v tomto případě. Takže 22 pro, 22 proti. To znamená, že to je zamítnuto. Kompromis 18. Kdo pro, kdo proti? Kdo se zdržel? Raději ověříme i kompromis 18, protože to bylo velice těsné. Zahajuji hlasování, končím, pardon, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak jsem ráda, že opravdu tam je, je to jasné, ten rozdíl 24 pro, 11 proti. Přijato. Pozměňovací návrh 136 pro, proti, drželi se, přijato. 137, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 138, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 104. Chcete to ověřit? Chcete ověřit 138. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je, ten výsledek je jasný. 27 hlasů bylo proti. 140, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 45. Ten je stažen. Nyní kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 152, respektive 153. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 154. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 155. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme pozměňovací návrh 155. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 pro, takže o dva hlasy byl tento návrh přijat. Takže ten další, tam je nějaký problém s tím hlasovacím zařízením. Hlasujeme o 156C a paní poslankyně pomůže vám tam někdo vyřešit ten technický problém. 156. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 162. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdrželi? Přijato. 163. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 164. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní kompromis 21, a nebo bez. Jako dodatek, kdo je pro, proti, drželi se, řekla bych, že zamítnuto a věříme. A věřujeme kompromis 21 a končím hlasování. Přijato, 28 hlasů bylo pro. 170. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to? Ne, ne, nemusíme to. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ano, ještě raději to tady ověříme. Takže ověřujeme 170. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. 172. Ne, 171. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 172. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 173 a 174 dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme. Ově... Ověřujeme kompromis 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Musíme to ověřit ještě jednou kvůli technickým problémům. Takže kompromis 22. Prosím zeleným tlačítkem pro, červeným tlačítkem proti. Končím hlasování. 23 hlasů bylo pro. Návrh je přijat. Nyní 186. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. <coughs> Chcete to ověřit? Zahajuji tedy hlasování. Končím hlasování. Přijato o jeden hlas. 190. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dvěstě pět. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 206, kdo je pro, kdo je proti. Myslím, že je to zamítnuto. Ověříme to. Ověřujeme 206. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. O jeden hlas. Pozměňovací návrh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 Drželi se? Mm, raději to ověříme, neviděla jsem všechny hlasy. Zahajuji hlasování. Ověřujeme 215. Končím hlasování. Je to přijato o jeden hlas. 216. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Raději to ověříme. Ověřujeme kompromis 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 27 hlasů bylo pro. Kompromis 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 225. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 233. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 234. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 234. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 29 hlasů bylo pro. 235. Kdo je pro? Kdo je proti? Musíme ověřit 235. Hlasování je zahájeno, hlasování je skončeno. Přijato o 22 hlasy. 236. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Hm, já bych řekla, že to bylo přijato. Chcete to ověřit? Chcete ověřit 236? Prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. O jeden hlas. Kompromis 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dvěstě padesát tři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 253. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 29 hlasů bylo proti. 254. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 255. Kdo je pro? Kdo je proti? Pověříme 255. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Přijato o jeden hlas. 256. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. Kompromis 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. 266. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to je zamítnuté. Ověříme. Ověřujeme 266. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto mnoha hlasy. 267. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme to ověřit. Ověřujeme 267. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato o dva hlasy. 268. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je to přijato. 269. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 270. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 271 s ústním pozměňovacím návrhem skupiny SAD. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací... Ne, pardon. Kompromis. Kompromis 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 284. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo zdrželi se? Přijato. 286. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 294. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 295. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 296. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Chceme to ověřit. Ověřujeme 296. Hlasování je zahájeno. 296. Hlasování je skončeno. Zamítnuto o jeden hlas. 297, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se str... Přijato. Ekon 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ekon 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ekon 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Akon 7. Kdo je proti? Pro, proti, zdrželi se. Ověřujeme Ekon 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 29 hlasy. Ekon 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ekon 9. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Přijato. Ekon 10. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Přijato. Ověříme. Ověřujeme Ekon 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto čtyřmi hlasy. Ekon 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověřujeme Ekon 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 27 hlasů bylo pro. Ekon 12. Kdo je pro? proti, Drželi se přijato. Ekon 14, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Ekon 14, chcete ověřit? Můžeme. Zahajuji hlasování bod Ekon 14. Končím hlasování. Přijato 31 hlasů bylo pro. Ekon 18, dílčí hlasování, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to je zamítnuto. Ověříme druhou část. Ekonu 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato 29 hlasů bylo pro. Ekon 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Citos. Body odůvodnění, recitály. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 25. Kdo je pro? Proti? zdrželi přijato. Ekon E, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 27, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. 26. Ověříme. Ověříme 26. Já jsem se přehledla, pardon. Zavírám hlasování k návrhu 26 přijato. Návrh 27, ekon F identické. Pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 28, kdo je pro? Proti, zdrželi, přijato. Ověříme návrh 28. Otevírám hlasování, končím hlasování. Je to přijato 24 hlasy. Návrh 30 padá. Návrh 29 padá. 31, kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 32, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 3, kde pro, proti, přijato. Návrh 37, kdo je pro, proti, želi přijato. Návrh 41, kdo je pro, proti, Musíme to ověřit. Otevírám hlasování k návrhu 41. Končím hlasování. Je to přijato 24 hlasy. Návrh 42, kde je pro? Proti? Hmm, zdrželi přijato. Návrh 43, kde je pro? Proti? Ověříme 43. Otevírám hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto 29 hlasy. Kompromis 5, kde pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. Návrh a kompromis 4, kdo je pro? Proti? Přijato. Na eh, kompromis 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi přijato. Návrh 52, kdo je pro? Proti? Zdrželi přijato. Návrh 55, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Přijato. 61 pro. Proti? Zdrželi zamítnuto. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Eh, kompromis 10, kde pro? Proti? drželi přijato. Návrh 75 je pro, proti, drželi přijato. Návrh 64, kdo je pro, proti, drželi zamítnuto. Kompromis 11, kdo je pro, proti, přijato. Návrh 74, e, kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 76, kdo je pro? Proti? Přijato. 77 pro? Proti? Žili přijato. 77 ověříme. Otevírám hlasování, uzavírám hlasování. Je to přijato. 78 kde pro, proti, drželi přijato. Kompromis 12 kde pro, proti, drželi přijato. Návrh 86, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Kompromis 13, pro? Proti? Přijato. 88 pro, proti, čili přijato. 89 pro, proti, přijato. Kompromis 14 pro, proti, želi přijato. Návrh 90 pro, proti přijato, 93 pro, proti žili přijato, 94 pro, proti žili přijato, 95 pro, proti žili přijato, 96 pro, proti žili zamítnuto, 97 pro, proti žili přijato, 98 pro, proti, drželi, přijato. 99 pro, proti, drželi, přijato. Návrh 100, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis 15, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 16, kdo je pro, Proti? Přijato. Návrh 109, kde je pro? Proti? Drželi přijato. 110 pro? Proti? Drželi přijato. 111 pro? Proti? Drželi přijato. 112, kde je pro? Proti? drželi přijato. 113, kdo je pro, proti, přijato. 114, kdo je pro, proti, přijato. 115, kdo je pro, proti, přijato. 116, kdo je pro, proti, přijato. Ekon H, kdo je pro, proti, přijato. Ekon I, kde je pro, proti, zdrželi, přijato. Ověříme Ekon, Ekon I, ověříme, otevírám hlasování, končím hlasování, to zamítnuto 25 hlasy. Ekon je, kdo je pro, proti, drželi přijato, Ekon K pro, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi přijato, Ekon M, kdo je pro, proti, zdrželi přijato, Ekon O, Ekon M, Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto jedním hlasem. Ekon O. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi. Ověříme Ekon O. Výsledek by mohl být stejný. Uzavírám hlasování. 21 hlasů pro. Ekon P, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. A je to přijato 29 hlasy. Ekon P. Kdo je pro? Proti? zdrželi, přijato. Ekon Q, pardon, hlasujeme o Ekon Q, kdo je pro, proti, zdrželi, je to zamítnuto. Ověříme Ekon Q, otevírám hlasování. Končím hlasování. A je to přijato Ekon U. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato Kon V. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Všichni jsou pro, takže končím hlasování k Econ V. To 44 hlasů. Um, nyní přejdeme tedy k citacím. Začínáme návrhem 1, kde je kdo pro, no, proti přijato, návrh 2, proti přijato, kompromis 1, kdo je pro, proti Přijato. Šest. Kdo je pro? Kdo je proti? Sedm, osm. Dohromady, kdo je pro? je proti? Přijato. Návrh devět. Kdo je pro? Proti? Přijato. Deset. Kdo je pro? Proti? Přijato. jedenáct kdo je pro, proti, 12, tady ta jsme měli hlasovat na jednou, ale budeme hlasovat odděleně. Kdo je pro? Kdo je pro návrh 12? Třináct. Třináct, čtrnáct dohromady. Kdo je pro? proti, zamítnuto. 13 a 14 ověříme. Otevírám hlasování, končím hlasování. Je to přijato deseti hlasy. 15, kdo je pro, proti. Um, ehm, 16, kdo je pro, proti. Zamítnuto. Ověříme 16. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 28 hlasy pro. Návrh 17, kdo je pro? Proti. Přijato 18, kdo je pro? Proti zdrželi, zamítnuto. Ověříme 18. Otevírám hlasování, končím hlasování, je to přijato 24 hlasy. Návrh 19, kdo je pro, proti přijato, 20 pro, proti přijato, 21 pro, proti přijato, Ekon G, kdo je pro, proti e, přijato. A nyní budeme hlasovat o návrhu zprávy, pozměněná. Kdo je pro? Bude to nominální jmenovité hlasování o na pozměněném návrhu zprávy. Končím hlasování. Je to přijato 36 proti 7. Takže děkuji zpravodaji. A přejdeme k další zprávě. Paní Turms, zpráva ekonomické politice Euro oblasti kompromis 3. Kdo je pro? proti. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Návrh 41. Eh, kdo je Kompromis padá, kdo je pro, na straně dvě, kdo je pro. Proti. Přijato. Kompromis pět, kdo je pro. Proti. Přijato. Návrh 47, kdo je pro. Proti. Eh, přijato 49, kdo je pro. Proti zdrželi přijato. Ověříme návrh 49. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto 24 hlasmi. Kompromis 6. Kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 57, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Ověříme návrh 57. Otevírám hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. Návrh 58, kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 7, kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 64, kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 8, kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 67, kdo je pro? Proti? Přijato. 60. 68, 68, první část. Eh, jmenovité hlasování. Kdo je pro jmenovité hlasování? Návrhu 68. 11 stačí, takže jmenovitě. K části 1.68. Otevírám hlasování. Hlasujeme u navrhu 68 část 1. Končím hlasování, je to přijato 40 hlasy. Část dvě. Padá. SND požaduje jmenovité hlasování k druhé části. Jsou nějaké námitky? we vote, Madam Moran we vote on this. Uh, Budeme hlasovat o druhé části jmenovitě návrhu 68 části 2. Otevírám hlasování jmenovitě. Dobře tak je to zamítnuto 24 hlasy. Třetí část padá. A nyní to též část 3 a SND chce jmenovité hlasování. Takže otevírám hlasování. části 3 návrhu 68. Tak. Končíme se. A nyní je to zamítnuto 25 hlasy. 69, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 70, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 71, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 72, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 73, oddělené hlasování EPP, část 1, kdo je pro, proti, zdrželi se a je to schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme druhou část a zahajuji hlasování. Druhá část 73 a hlasování uzavírám. 24 hlasů zamítnuto. 75 ústní pozměňovací návrh EPP. Kdo je pro? Ústní pozměňovací návrh, aby si ho chcete vyslechnout? That means that we vote on the... Budeme tedy eh, hlasovat o tom původním pozměňovacím návrhu 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto? Ale není to jasné, takže ověříme. 75. 5 zahajuji hlasováním a hlasování je u konce u pozměňovacího návrhu 75 a byl zamítnut 23 hlasy. 76, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 13, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnout pozměňovací návrh 79. I když ještě ověříme kompromis 13 a já tímto zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno o jeden hlas. 79, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část 79. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozněcí návrh 80. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. 81, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 9, kompromis 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 87, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 88, kdo je pro, proti, zdrželi se. Mohlo by to být zamítnuto a já navrhuji, abychom to ověřili. Zahajuji hlasování a už končím hlasováním. Zamítnuto 26 hlasy, 89, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno 90, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 91 s ústním pozněvacím návrhem SND, kdo je pro, Děkuji. Budeme hlasovat tedy o původním textu bez změny. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Zahajuji hlasování. to schváleno 30 hlasy. Bylo to schváleno 93, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 94, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 95, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 96, kdo je oddělené hlasování, kdo je pro, tedy první část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, ověříme druhou část a hlasování je u konce. 26 hlasů bylo pro, schváleno. Dále pro, proti, zdrželi se schváleno. 98, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 99, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. pozněcí návrh 100, oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, na 101, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pozměňovacího návrhu 104. Jako doplněk eh, pozměňovacího návrhu pardon, kompromisu 12. Je vás dostatek? Dobře, takže jmenovité hlasování k druhé části. Což znamená, že budeme mít jmenovité hlasování a já tím zahajuji hlasování a je to poznací návrh 104, druhá část. Končím hlasování a bylo to schváleno 24 hlasy. Pozměňovací návrh 107, oddělené hlasování EPP. Hlasujeme k první části pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Musíme ověřit druhou část. 107. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a byl zamítnut 23 hlasy. 108, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 109, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 111, je vás dostatečný počet, takže budeme mít jmenovité hlasování k první části eh, pozměňovacího návrhu 111. Tímto zahajuji hlasováním a eh, zahajování je nyní, eh, pardon, hlasování je nyní u konce a 24 hlasy to bylo zamítnuto. Druhá část jmenovité hlasování. Druhá část 111 taky eh, končím hlasováním. A tady 37 hlasů pro. 112, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 113, oddělené hlasování. První část, kdo je pro, proti. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Uvěříme druhou část a tímto zahajuji hlasování o druhé části, pozměňovací návrh 113. Končím hlasování. A bylo zamítnuto. 27 hlasy. 114, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 115, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 116, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 117, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 120, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ověříme poslanecí návrh 120, zahajuji hlasování a končím hlasování. Všichni hlasovali. A je to zamítnuto 25 hlasy. 121 s ústním poslancím návrhem SND. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 122. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnut. 123, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 124, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 125, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. To věříme. 125, zahajuji hlasování a hlasování je u konce. Bylo to zamítnuto 28 hlasy. 126 padá, takže máme 127, kde je pro. Sto dvacet sedm. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 128, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 129, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 120, eh, pardon, 130, kdo je pro, proti, drželi se zamítnout. 131, eh, kdo je pro, proti, eh, drželi se zamítnout. 132 padá. Kdo je pro, proti, drželi se schváleno. Zamítnuto. 134, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 135, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Vodní ustanovení, pozměnící návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměnící návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměnící návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování a máme tady za EKR jednoho navíc, jeden z EKR. Uh, eh, by měl um, tady se stahnout, tak je to zamítnuto 26 hlasy. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut 6, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut pozměňovací návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut 8, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut 9, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 10, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 11, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno Potom poslanecí návrh 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. 25, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 26, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 27, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 28, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 29. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 30. Kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 31. Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 32 a 33 společně. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. Poznací návrh 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 34 ověříme a zahajuji hlasování. Jeden hlasuje a víc ne, je to v pořádku. Podle toho, co tady vidím, je jeden hlas navíc. Zavírám hlasování. Schváleno 27 hlasy. V tomto případě není rozhodující, jestli tam byl jeden hlas navíc. Pozměňovací návrh 35, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 36, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 37, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. To znamená, že můžeme hlasovat o návrhu stanoviska tak, jak, bylo pozně, tak, jak byl pozměněn a to jmenovitě. Končím hlasování. A tato zpráva byla 34 hlasy schválena. A my blahopřejeme zpravodaji za tuto práci.

Thank you for being part of the voting session. Now the employment committee. Já teď končím hlasovací část dnešního jednání, ale pokračujeme v programu a budeme hovořit o provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením. E, nyní bude k dispozici i tlumočení do znakového jazyka. A můžete rovněž tak využít e, kartičky, které máte před sebou na stole. Pokud by tempo bylo příliš rychlé a bránilo by porozumění, prosím zvedněte žlutou kartu, to tady bude ta nejdůležitější. Nyní tedy si ponecháme pár minutek, aby se všichni případně přemístili, kdo potřebují, a pak budeme pokračovat bodem 6.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 Okay, we are only five, six minutes. Uh, tak eh, nejsme tak o moc pozadu, jenom asi o nějakých 5-6 minut. Ale znamená to, že už musíme začít další část. Čeká nás bod 6 pořadu jednání. Budeme hovořit o provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením. Všichni víme, jak důležité je, aby rozhodnutí, která činíme v našem výboru, byla prováděna jak už jsem říkala, pokud někdy bude mm, to vyjadřování příliš rychle, takže prosím zvedněte žlutou kartu a na, také můžete zvyhnout i červenou kartu, pokud je tam nějaký problém s porozuměním, abychom to co nejjednodušeji vyřešili. No a teď už dávám slovo zpravodajce protože budeme projednávat eh, pozměňovací návrhy, kterých bylo předloženo více než 400. Spravodajkou je tedy paní Helga Stevens a eh, budeme projednávat tyto pozměňovací návrhy. Paní Stevens, máte slovo, prosím. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, asi si vzpomínáte, že před rokem jsem pořádala zde v jednacím sále konferenci, bylo to zde v Bruselu. A ta konference měla připomenout, jak je důležité multijazykové mm, kulturní dědictví, včetně také znakového jazyka, respektive znakových jazyků, jednotlivých jazyků. Většina nebo mnoho z vás si pamatuje na tu akci, kde byl také obrovský počet tlumočníků, kteří tlumočili simultánně, byli všichni v jednom sále, byla to opravdu fantastická událost, bylo to téměř neuvěřitelné a také z toho čerpám energii do další práce. Myslím si, že mnoho kolegů by se mnou souhlasili. A taková akce, jako byla loni, byla důležitá v tom, abychom zvyšovali povědomost a informovanost o osobách se, se zdravotním postižením, také o mm, znakovém jazyce. Já bych eh, chtěla, aby tato zpráva pokročila dále a aby dala také komisi konkrétní cíle, jak pokračovat s Evropskou strategií pro pomoc osobám se zdravotním postižením i po roce 2020, aby to přineslo prospěch všem osobám se zdravotním postižením v Evropě. No a teď, co se týče těch jednotlivých pozměňovacích návrhů. Máte pravdu, dostali jsme jich více než 400 a já bych chtěla poděkovat všem, kteří je podali. A také mám radost, že všechny mé pozměňovací návrhy byly spolu podepsány většinou Mm, většinou eh, kolegů zde v tohoto výboru a také z mezi skupiny pro zdravotní postižení, takže vám děkuji za vaši podporu. Jsem přesvědčena, že to bylo do velké míry díky tomu, že mé pozměňovací návrhy byly vypracovávány v úzké spolupráci s různými organizacemi pro osoby se zdravotním postižením, takže například to bylo Evropské fórum zdravotně postižených, ale tam jsme brali v úvahu nejenom eh, ta, ty názory celkově toho Evropského fora, ale i těch jednotlivých eh, Ehm, podskupin. Je důležité, aby všechny druhy zdravotního postižení byly v, tom, v té nové strategii. A také se chci zaměřit na takové evropské iniciativy, kde může mít ta evropská rovina přidanou hodnotu a velký dopad. Například program Erasmus, který eh, musí mít opatření, aby byl, v umluvou, eh, aby byl v souladu s umluvou OSN. Také je zde také eh, projekt Evropské karty pro ehm, osoby se zdravotním postižením. Také by to mělo souviset i s předpisy pro parkování. A teď, co se týče těch kompromisů, stínoví zpravodajové získali ty návrhy včera byla jsem schopná tam za, e, integrovat velký počet pozměňovacích návrhů, včetně také pozměňovací návrhy výboru pro práva žen. A chtěla bych zaručit, že nebudeme pouze opakovat slova té loňské zprávy, ale chtěli, měli bychom se opravdu soustředit na další cestu vpřed a na udržitelnou a konkrétní strategii. Abychom toho dosáhli, Plánujeme ještě minimálně dvě schůzky stínových zpravodajů, v, konkrétně v 41. a 42. týdnu. Budu ráda, pokud mi ještě před těmi schůzkami pošlete své komentáře, případně dotazy, abychom potom na těch jednotlivých konkrétních schůzkách již mohli rychle pokračovat. Závěrem bych ještě ráda řekla, že abych vypracovala um, dobrou zprávu, budu brát v úvahu všechny pozměňovací návrhy a také i podporu um, příslušných for a vypracuji takové kompromisy, které pak budou moci být um, schváleny napříč Evropským um, parlamentem. Loňská zpráva byla velice úspěšná a já také doufám, že i ta letošní zpráva bude dobře přijata a bude schválena jednak zde ve výboru EMPL, tak později i v plénu. Děkuji vám za podporu a chci říci, že se snažím, aby ta zpráva byla užitečná a zacílená a byla uh, dobrá jako podklad pro Evropskou komisi, ale pak hlavně, aby přinesla prospěch všem osobám se zdravotním postižením v Evropě. Děkuji a těším se na vaše komentáře. Děkuji, říká paní předsedkyně. Paní předsedkyně. A nyní první, paní Jaslovětka, která zastupuje pana Plur, který zde není. Děkuji za slovo, paní předsedající. Hmm. Dámy a pánové, milá Helgo, se zájmem jsem eh, četl eh, pozměňovací návrhy, bylo jich mnoho. Do skutečnosti, že eh, jich bylo podáno více než 400, tak to ukazuje, jak důležitá tato strategie je. Já jsem přesvědčen, že Mnoho z těchto pozměňovacích návrhů obohacují tuto zprávu o podstatné aspekty. Mnoho kolegů jako já eh, zdůraznili otázku využívání evropských fondů pro tuto strategii. Měli bychom eh, dosáhnout pákového efektu, to je velmi důležité. Evropské fondy by měly eh, ten přechod eh, podporovat ten přechod k péči na lokální úrovni, pozměňovací návrhy, eh, které by měly využívat ehm, moderních technologií, si zaslouží podporu mnoho kolegů. Mm, ve svých návrzích eh, hovořilo o vzdělání a zaměstnání. To je velmi důležité, protože eh, otázky vzdělání, otázky mm, poradenství eh, pracovního mají klíčovou roli pro postižené osoby, aby se tyto lidé mohli vyvíjet, aby mohli plnit svoji sociální roli. Já jsem rád, že pozměňovací návrhy Eh, eh, mluví také o problémech, jako je nedostatečná flexibilita pracovního trhu a podobně. Eh, paní Danoka mluvila o tomto systém, o tomto problému. Vážení kolegové, vážená Helgo, já doufám, že budeme schopni vypracovat dobrý kompromis. Děkuji. Evelyn Regner si vezme slovo jako další. Děkuji. Jak bylo řečeno, paní Minčute tady není, takže mě požádala, abych předala její poselství za ní. Um, chci eh, říci, že jako stínová zpravodajka podala 37 pozměňovacích návrhů Většina z nich se týká následujícího. Jednak um, práva starších osob, protože se domnívá, že v mnoha uh, směrech e, se jich dotýká Evropská strategie pro postižené. Za druhé odkaz na um, dočasné Mm, e, omození zdravotní, lidé s funkčními omezeními, kteří e, mohou využívat přístupnosti. Kromě toho inklu- zahrnutí odkazu na význam preventivních opatření, včetně e, bezpečnosti a zdraví při práci a význam zachování aktivity, na, eh, eh, aby postižení zůstali aktivní na trhu práce. Nová komise aby rozšířila požadavky na eh, dostupnost EU na všechny druhy dopravy a něco praktického potřeba čísla 110, tísňové linky, která by byla dostupná i postižením. 112, pardon. Dále mm, konečně prolomit um, patoval situaci v jednáních o e, směrnici o diskriminaci. A význam zajištění toho, že e, strategie pro postižené 2030 bude obsahovat ustanovení o inkluzivních systémech sociální ochrany v celé Unii která bude garantovat přístup k službám pro postižené osoby. Mm, pozměňovací návrhy také vzývají členské státy, aby stanovila eh, garantované minimum, aby byl garantoval, eh, by byla garantována minimální životní úroveň. Paní Blinkevičute chce poděkovat zpravodajce Helze Stevens za vynikající práci a těší se na výsledek celé této práce. Děkuji, paní Hawkin. Mm, děkuji. Stejně jako v minulosti chci poděkovat Helze Stevens za její velice kvalitní a, mm, práci na této zprávě. Já jsem e, spolu podepisovala mnoho jejich pozměňovacích návrhů. Některé jsem nepodepsala, e, ne, že bych s nimi nesouhlasila, ale měla jsem určité otázky, které bylo třeba vyjasnit. Velice stručně k tomu, co řekla Helga sama já ve své prezentaci, já plně souhlasím v souvislosti s programem Erasmus, že musí být kompatibilní COPD a tento výbor to mě, by to měl podpořit. Také souhlasím s vaším návrhem o, um, o dostupnosti Mm, komentář ke kompromisům, k mému specifickému návrhu chci zajistit, že e, budem podporováno nezávislé bydlení a pro všechny eh, osoby ze všech členských zemí. Eh, Toto je výzva, která se opakuje každé dva roky, buď v Bruselu nebo ve Štrasburku. Naše frakce chci přeje, aby směrnice proti diskriminaci eh, byla prosazena v radě a hledáme tedy jasnější formulace. Je řada pozměňovacích návrhů, jak víte, budeme o tom brzo jednat v tomto výboru. Některé, eh, na ně, některých z nich se můžeme shodnout, jiné, myslím, zacházejí příliš daleko. Možná to není nutně nejlepší praxe, ale um, především legislativní zpráva, o které právě jednáme. Eh, takže já um, mám eh, několik pozměňovacích návrhů, kde budu vyčkávat návrh eh, kolegu číslo 883. Celá řada pozměňovacích návrhů mm, se týká rozhodování a Eh, eh, rozhodování zastoupení. Těším se na diskusy. Není to oblast, kde mám skutečnou expertízu, ale zdá se mi to být velice um, um, vyvážené. Mám e, několik pozměňovacích návrhů, jsem otevřena k diskusi Eh, vyslechnout to, co eh, k tomu kolegové chtějí říci. Já budu každopádně otevřena diskusím se z, z, z, z reprezentaty různých skupin, ale mám určité pochybnosti. Um, neměla jsem čas se podívat na kompromisy, ale vzhledem k tomu, že jsem spolu podepsala eh, celou řadu pozměňovacích návrhů, tak jsem si jistá, že najdeme kompromisy, ale nemohu mm, je jednotlivě komentovat. Znovu ale děkuji za vaši velice kvalitní práci. Paní Kuněva, prosím, máte slovo. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια η συνάδελφο Χαλίδα Στίβενς για την εξαιρετική δουλειά. Děkuji, já bych rád také chtěl poděkovat, pogratulovat kolegyni za vynikající práci. v tom, jak posuzovala Evropskou strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením. Když zvažujeme různé návrhy, které mají pomáhat osobám se zdravotním postižením, můžeme říci, že jsou pozitivní a já jsem se rovněž eh, rozhodla, že tuto iniciativu nebo tyto iniciativy podpořím. Eh, je zde jedna věc, o které bych trochu chtěl pohovořit podrobněji. Myslím si, že v této strategii by mělo být zahrnuto několik aspektů. Mm, já teď uvedu pouze takový seznam příkladů a doufám, že to také přispěje dnešní diskusi. Například Činnosti, které mají pomáhat s integrováním osob se zdravotním postižením do většinové společnosti, například ehm, výměna osvědčených postupů. Je důležité, aby lidé mohli žít eh, samostatný život, nezávislý život. Máme také různé modely, které třeba dobře fungují v některých zemích, takže je dobré, aby ty modely byly zavedeny i do jiných zemí, by tam jsou nějaké potíže. Pak se musíme rovněž zamyslet nad eh, službami, eh, týká se to příslušnosti, cestovního ruchu, hm, pozitivní diskriminace. Pak se můžeme třeba i podívat eh, na to, kolik osob eh, se zdravotním postižením hm, získává pracovní místa. Každopádně by zde neměla být eh, nějaká, nějaká opatření, která by zabránila účasti osob se zdravotním postižením. Musí zde být eh, hm, svoboda, musí zde být také, nesmí zde být diskriminace. Musí být různé osvětové akce. Pak, pak je zde rovněž otázka sexuálních a reprodukčních práv a nutnost bojovat s násilím. To jsou podle mého názoru důležité aspekty, které by měly být zahrnuty ve zprávě. A ještě bych chtěla ale zopakovat, že práce, kterou odvedla zpravodajka, je příkladná. Pracovní program je velice intenzivní a vyžaduje si mnoho úsilí. Proto je důležité, abychom se všichni semkli a postupovali správným směrem. Nemůžeme si dovolit, aby zde byly rozpory v tak důležité věci. Děkuji. Nyní paní Ždanoka, prosím. Děkuji, pan... Děkuji. Chtěla bych podpořit um, paní Kostadinku a musím říci, že tady není mnoho rozporů a jistě dospějeme ke koncenzu v tom, že legislativa i Evropská unie musí doznat určitého zlepšení, tak aby lidé s postižením a e, lidé s funkčními omezeními měli vše, co je nezbytné pro inkluzi ve společnosti. Předložili jsme také celou řadu pozměňovacích návrhů v prioritních oblastech, jako je zaměstnanost, vzdělávání a školení, sociální ochrana a zdraví. Velice děkuji paní Steven, Stevens za práci, kterou odvedla na těchto pozměňovacích návrzích a tedy na, za, na jejich zapracování do kompromisu. E, tyto kompromisy um, Hmm, zatím není, zatím není možné hmm, tedy plně odhadnout ty pozměňovací návrhy, ale uděláme to do zasedání stínových zpravodajů a já si myslím, že je tady velká šance na to, eh, že se nám podaří eh, připravit eh, dobrý kompromis a kvalitní zprávu. Ještě jednou děkuji, paní Stevens. Budeme na tom pracovat dále. Děkuji. Laura Agea, EFDD, ta tady není, nikdo ji ani nezastupuje, takže slovo má paní Malin, e ENF. Možná, že ji zastupuje pan Martin. Eh, chtěla, chtěl jsem právě omluvit nepřítomnost paní eh, doktorky Malin. Dobře. Pak eh, tedy půjdeme dále a o slovo zažádal pan Pirinsky. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit velmi stručně. Chtěl bych eh, hovořit v bulharštině. Děkuji. Eh, není pochyb, že provádění evropské strategie je zásadní. Je to pro nás důležitý a prioritní cíl. Jde o to, abychom nalezli co nejlepší formulace v této zprávě a dále je velmi důležité abychom eh, si uvědomovali různé problémy v každém členském státě. Chtěl bych eh, se vrátit k tomu, co říkala paní Stevens na počátku svého vystoupení, kde zmiňovala konferenci, která proběhla v první polovině roku eh, v Evropském parlamentu. A já bych chtěl potvrdit Um, dopady této konference, pokud jde o zvyšování povědomí o tom, že potřebujeme eh, rázné akce, které by vedly eh, k provádění této úžasné strategie. Ozřejmilo se, eh, že jsou dvě země v Evropské unii, kde eh, v legislativě chybí eh, provádění předpisů k, ke znakovému jazyku. A jedna z těchto zemí je právě Bulharsko. Na konferenci byla skupina osob z Bulharska, které používají znakový jazyk. A když se tito lidé vrátili zpět do Bulharska, um, byl vypracován za pomoci kolegů návrh zákona a během toho týdne jsem konsultoval paní Stevens a chtěl bych jí za to velmi vřele poděkovat. Ona mi totiž velmi pomohla. Pomohla i mým kolegům, pomohla nám svými konzultacemi, stejně jako podklady k tomuto tématu. Bohužel hlasování v bulharském parlamentu nebylo tak úspěšné. Byly tady eh, argumenty, které zabránily rychlému provádění a schválení návrhu zákona. Většina eh, ten zákon nepodpořila. Ovšem, kladu si otázku. Zda není nezbytné eh, po přijetí eh, naší zprávy, tedy není na čase, abychom zvážili zvláštní kroky pro provádění tam, kde to bude nezbytné, eh, tedy v členských státech některé věci. Tam, kde to bude nezbytné, tak bychom měli se zamyslet nad novou legislativou a tam, kde legislativa existuje, tak eh, ta samozřejmě může být eh, způsobena. Děkuji vám za vše a e, velmi si vážím veškeré podpory paní Stevens k této zprávě. Já si myslím, že jistě dospějeme k velmi kvalitní zprávě. Děkuji. To je zajímavé, velmi zajímavé. Pan Kosa. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěl velmi poděkovat paní Stevens, odvedla vynikající práci. Již dříve jsme měli jednání, na kterých jsem upozorňovala na tom, že je nesmírně důležité, aby i občanská společnost byla zapojena do těchto věcí. Nyní to závisí eh, čistě na nás, jak dopadne ten finální výsledek. Je tady mnoho pozměňovacích návrhů a není náhodou, že převážná část byla podepsána různými kolegy. Eh, já jsem také podepsal různé věci, opět společně s dalšími kolegy. A ten text sám o sobě, a to jsem si jist, Ehm, bude mít velkou budoucnost, bude mm, usilovat o to, aby byl schopný obstát v budoucnosti. Je důležité, abychom v textu vyvinuli tlak na komisi, aby komise dokázala ten text co nejlépe provádět. Abych byl upřímný, dosud ehm, tak komise plně nečinila. Samozřejmě mm, došlo k nějakým pokrokům, ale nejsme ještě tam, kde bychom být mohli a měli. Za druhé, existovaly již určité programy a projekty, které byly eh, opravdu orientované na budoucnost a byly pozitivní. A právě proto komise musí učinit velký krok vpřed, musí pokračovat ve své práci, protože to je oblast, kde můžeme podpořit nezávislý život těchto lidí. Proč komice nechce pokračovat ve své práci eh, na tomto poli? Evropská unie eh, v roce 2013 podpořila eh, jeden projekt, Inside projekt a tam šlo o online tlumočení do znakového jazyka. Navrhli jsme to společně s dalšími kolegy eh, částkou, eh, kterou to, částka, kterou to bylo podpořilo, podpořeno, bylo 750 tisíc. A tady šlo o to, aby Evropská unie se stala přístupnou pro osoby s postižením. A to všude, v celé Evropě. A myslíte si, že se něco stalo, když ten projekt skončil? Nic, už se s tím nepokračovalo. A v roce 2017 eh, je to tak, že lidem s postižením sluchu se nemohou obrátit na poslance, protože je to prostě pro ně nepřístupné. A přitom tady existoval hm, vypracovaný systém, je tady stále, mohl by se používat, ale komise se vytáčí, Eh, odkazuje na nějaké analýzy a že teprve výsledek té analýzy ukáže a tak dále. A přitom je tady milion osob v Evropě, eh, které před evropskými volbami nemají možnost kontaktovat tuto instituci. A to je skutečně nepřijatelné, proto vás prosím, abyste mě podpořili v této věci. A mám ještě třetí připomínku. Jde o propojení mezi strategií a prováděním, balíček přístupnosti a bezbariérovosti je naštěstí pokročilý a ovlivňuje eh, jiné strategie v Evropské unii. A my se opět eh, musíme spojit, zatlačit na radu, aby učinila nezbytné kroky. Proběhlo první čtení a teď by rada měla co nejrychleji podat odpověď. Děkuji. A nyní dalším řečníkem je paní Jaslověčka. Děkuji paní předsedkyně. Já chtěl takže bardzo srdečně poděkovat. Děkuji paní předsedkyně. Tak já chci srdečně poděkovat zpravodajce za velice dobrou práci. Jsem přesvědčena, že zpráva um, ehm, dospěje um, ehm, Evropské strategii pro postižené, co um, říkal Marek Plula. Je důležité, abychom chom e, rozpracovali evropský systém pro podporu postižených, aby tito lidé žili nezávisle v lokálních mm, obcích to je důležité. Ještě jedna věc. Musíme eh, podporovat talent eh, postižených osob. Eh, zaměstnavatele by neměli mít strach najímat tyto osoby. Já věřím, že tento problém by neměl zůstávat jenom v rukou organizací pro postižené. Věřím, že pro nás by mělo být ctí podporovat talenty postižených osob. A ještě na závěr možná něco kontraverzního. Já mám e, několik nápadů, které by se mohly e, být důležité do budoucnosti Každý z nás je v určitém smyslu postižení. Postižení lidé jsou prostě lidé se zvláštními talenty. Tito lidé musí každý den překonávat e, značný počet bariér, mnohem víc než běžný člověk. Mají e, zvláštní schopnosti a my bychom měli postižené vnímat jako osoby se zvláštními schopnostmi. Děkuji. Um, paní Manuel Manš, možná byste chtěla eh, k tomu mm, přispět krátkou Eh, poznámkou eh, za DG Employment. Děkuji. Já se chci připojit k těm, kteří mm, poděkovali zpravodajce za její úsilí, za vypracování této zprávy a e, také Eh, za předložení pozměňovacích návrhů, které osvětlují eh, problematiku eh, implementace strategie. Myslím, že tyto pozměňovací návrhy zdůrazňují celou řadu oblastí, které mm, zajímají komisi při implementaci této strategii Dovolte, abych eh, zdůraznila genderovou rovnost. To je věc, kterou musíme být na, mít na paměti při implementaci různých kroků. Otázka um, dostupnosti. My musíme um, se zaměřit na um, prosazování dostupnosti a přístupnosti musíme eh, chápat výzvy v oblasti zaměstnání, budeme se eh, zabývat specifickými doporučeními, pokusíme se přinést některé inovativní myšlenky pro implementaci té strategie a Chci zdůraznit, že budeme pokračovat v mainstreamingu eh, mm, postižení. Některá doporučení jsou velice aktuální, takže nejsou explicitně zmíněna v strategii, neznamená, že například eh, neděláme mainstreaming postižení v eh, pilíři sociálních práv, využívání příležitostí, zlepšování z sběru dat a také využívání evropských fondů inkluzivním způsobem pro postižené a zajistíme také mm, pro postižených. Mm, všechny tyto věci samozřejmě začleníme do úvah ohledně budoucích vývoje. Pokud něco lze již zavést do praxe při implementaci této strategie, tak to jistě uděláme. My se těšíme na výsledek, konečný výsledek této diskuse a na závěrečnou zprávu a budeme k dispozici pro další spolupráci No. Paní Stevens, chcete um, závěrečné na závěr slovo? Prosím. Děkuji. Já mám e, stručnou e, připomínku na závěr. Děkuji všem kolegům a stínovým děkuji komisi za vaše komentáře. Myslím, že je důležité, abychom všichni spolupracovali na e, této zprávě by byla co nejlepší. Máme před sebou hodně práce zde v parlamentu. Před dvěma týdny Evropský e, akt o do, dostupnosti, jak e, to říci, došlo tam k určitému nedorozumění ohledně dopadu bariér e, ve společnosti, takže s tímto mm, mm, zákonem o přístupnosti je trošku škoda, že pokud to necháme na výboru, tak to, tak to půjde špatným směrem. My musíme radu přesvědčit, jak je důležité začlenit postižené do všech oblastí života v Evropě. Nemůžeme říci, že Evropa je inkluzivní, pokud nebude Eh, odpovídající eh, legislativa. Když se srovnáváme s USA, tak jsme mm, ostudným způsobem tedy zaostáváme v oblasti dostupnosti eh, rovné participace postižených osob. Tato zpráva musí být jasným příštím krokem, který nám umožní obnovit naši ztracenou kredibilitu spoléhám na vás, že budeme spolupracovat na schůzích stínových zpravodajů, na vyjasnění otázek a některých bodů v tom textu nemám e, problém e, s ničím a těším se na dosažení kompromisu. Děkuji, hlasování proběhne 19.10. a v plénu v listopadu 2017. Přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, to je nařízení Evropského parlamentu a rady, eh, kde, které se týká Evropského elektronického průkazu služeb. A slovo předám paní Harkin. Máte slovo. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Podle komise jsou regulační bariéry hlavními bariérami, proč nejsou poskytovány služby v Evropské unii přeshraničně. A také na komisi panuje přesvědčení, že je zde velký potenciál, aby tyto přeshraničně poskytované služby rostly, aby se také využila směrnice o službách, aby zde byl účinnější přístup firem, které chtějí poskytovat své služby přeshraničně. Komise doufá, že tím, že se zavede Evropský elektronický průkaz služeb, tak se všechny eh, ty věci zjednoduší a sjednotí a tím se zejména sjednoduší administrativní postupy. Komise se rovněž těší na to, že podle jejich eh, očekávání se také, že to také zjednoduší různé další eh, související věci, jako například pojištění a tak dále. Mm, tento průkaz e, se může týkat různých e, průmyslí, e, například účetnictví, architektů, ale také třeba stavebnictví a některých jiných, například i cestovních kanceláří nebo mm, různých agentů cestovních kanceláří. Je důležité, že tento průkaz nedává žádná nová práva poskytovatelům služeb, jsou to všechno, eh, není to tedy nic navíc, co by šlo nad rámec směrnice o službách. O tom v zásadě hovoří návrh komise. Nicméně je zde mnoho věcí, které ještě musíme velice pečlivě přeskoumat. Za prvé, a já teď budu činit pouze obecné komentáře, takže za prvé je zde Eh, opozice různých eh, průmyslových odvětví, které protestují proti, této elektro, proti tomuto elektronickému průkazu. Jsou to odbory, zaměstnavatele. Já si myslím, že se znovu musíme podívat na to, co zde komise vlastně navrhuje. Rovněž eh, eh, různé parlamenty mm, zaslali svá odůvodněná stanoviska k této věci. Konkrétně se týká, konkrétně se jedná o německý a rakouský parlament. Ve svých stanoviscích říkají, že se domnívají, nebo že tam tedy říkají, že oni nepodporují tento návrh. Já jsem stála před rozhodnutím, zda pokračovat a snažit se ten navržený text komise vylepšit, anebo zda mm, se vzdát a říci, je zde příliš věcí, které velice pravděpodobně povedou k problémům, anebo které rovnou působí ty problémy. Nakonec jsem se rozhodla, že se na ten text podívám a zamyslím se nad pozměňovacími návrhy a samozřejmě i mý kolegové, Um, mohou předkládat pozměňovací návrhy a zamyslíme se nad tím, zda by bylo dobré tento návrh zlepšit. Například můžeme odstranit z toho návrhu úplně uh, odvětví stavebnictví a také bychom měli výrazně omezit některé aplikace. Například se to týká toho pojišťovnictví. Takže pokud by se to všechno jaksi osekalo, tak možná by ten osekaný text, který by byl navíc ještě třeba obohacen různými lhůtami, zda by to tedy nakonec nevedlo k lepšímu návrhu. Já jsem některé ty návrhy nebo některé ty myšlenky již jsou obsaženy v mých pozměňovacích návrzích. Ještě mám několik komentářů. Je zde jedna věc, o které hovoří konkrétně Německo ve svém odvodněném stanovisku. Oni tedy v tom svém stanovisku eh, hovoří o mnoha věcech, ale já teď o nich nechci mm, podrobně hovořit, protože se spíše týkají mm, jiných výborů. Nicméně, jeden bod je podle mě naprosto na místě Mm, říkají, říká se zde, že by se vlastně pozměnil vztah mezi komisí a členským státem, že by to, bylo, že by to nebylo tak jako podle ve smlouvách. Protože mm, je to tak, že pokud komise zjistí, že členský stát porušuje smlouvu, může ho komise tedy žalovat u, sou, u soudního dvora. Nicméně ten um, návrh směrnice, o které budeme hovořit za chvíli, i, i, nicméně to nařízení a ta směrnice jdou ruku v ruce, je to všechno propojené, tak ta směrnice požaduje na členských státech, aby jakékoliv eh, aby vlastně, aby se obrátili na soudní dvůr, eh, pokud chtějí eh, namítnout něco proti komisi, ještě předtím, než mohou mm, požívat těch práv. Mm, souvisí to s tím, že tento návrh opět přináší takovou tu zásadu země původu. Navíc tam nejsou žádná ustanovení pro výjimky v tomto návrhu. Já se domnívám, že ve svých pozměňovacích návrzích jsem se pokusila některé ty věci vyřešit, ale ne všechny. Opravdu se těším, až si vyslechnu názory kolegů a pak na ně samozřejmě ráda ještě zareaguji. No, děkuji. Děkuji, paní Harkin. Tak za EPP, pan Šulce, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady dnes zastupuji stínového strávodaje EPP, pana Lebrkochta, který tady dnes nemůže být přítomný. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodajce paní Harkin za velmi dobrou práci. V zásadě vítám záměr prohloubit evropský vnitřní trh a zjednodušit eh, začátek přeshraniční aktivity. Ale samozřejmě nesmí dojít ke ztrátě eh, kvalitativních nebo bezpečnostních aspektů. Proto návrh k zavedení eh, nové charty pro služby na evropské úrovni vnímám kriticky. Současný návrh komise není dostatečně vyzrálý a vykazuje celou řadu slabin, na kterých musíme v každém případě zapracovat. Zejména bychom měli dbát na to, abychom nevytvářeli žádné paralelní struktury. A proto je potřeba uh, dobře chápat uh, profesní uh, certifikát je potřeba to vyjasnit a také si kladu dotaz, jestli je nezbytné vytvářet nový koordinační úřad, nebo jestli by nemělo větší smysl, kdybychom využili již existující struktury. Dále je nezbytné, abychom kompetence a struktury jednotlivých členských států každopádně zohlednili. Například v Německu máme federální strukturu, ne spolek, Eh, není to spolek, kdo by byl zodpovědný za vystavení eh, tedy mm, této věci, ale jednotlivé spolkové země. A to by vytvořilo problémy. Předložím pozměňovací návrhy a těším se na další spolupráci s paní zpravodajkou i s ostatními stínovými zpravodaji. Děkuji. Thank you, Madam Regner. Děkuji, nyní paní Regner. Děkuji, paní předsedkyně. Předešlu, že Tady nejde o legislativní záměr. V tomto případě jde o opravdu něco, co má zásadní dopady na eh, zaměstnané a eh, samostatně pracovně působící v celém vnitřním trhu. My samozřejmě chceme, aby vnitřní trh fungoval, ale ten může fungovat pouze za předpokladu, že jsou dané rámcové podmínky pro ty, kteří poskytují eh, práci. A proto předešlu pouze následující. Vnitřní trh má sloužit eh, lidem, obyvatelům, má přispívat eh, k blahobytu a není samoučelný. A ta směrnice, která byla předložena, zcela uh, spochybňuje přidanou hodnotu. Máme tady směrnici o službách, která byla uh, transponována, ale tam je i nadále celá řada otazníků, mezer, eh, mnohé z těch věcí, které tady by již měly fungovat mnoho let, vlastně nefunguje a já si myslím, že to bychom měli vyřešit v první řadě. Druhá věc, vysílání. To souvisí Eh, s tou eh, mapou služeb. Dnes máme takovou situaci, kdy služby eh, a závislá i nezávislá činnost mají být poskytovány celoevropsky, ale když se podíváme na ty konkrétní případy, ti lidé, kteří pracují tímto způsobem, tak tam si musíme položit otázku, jestli je to opravdu osoba, která svou službu nabízí jako samostatně Eh, pracovně činná osoba, anebo je to pouze zdánlivá samostatnost. Tady nestačí v té směrnici eh, podchytit mnoho případů a potom přes tu mapu těch služeb se tam zase mnohé vrátí zadními vrátky pro zaměstnance na vnitřním trhu věci, které tady upraveny nebyly. Takže my tady musíme to celé vnímat jako takový celistvý obrázek, hm, potom nařízení. Spravodajka eh, tam eh, zapracovala mnoho zajímavých aspektů, ovšem přesto přetrvává celá řada zajímavých eh, otázek, kde by bylo potřeba se tomu hlouběji věnovat, například potřeba pojistné ochrany, že by to mělo být vyškrtnuto, ale to je přece obzvláště důležité, to je přece naprosto zásadní, když se poskytují napříč hranicemi nějaké služby, tak potom všichni musí vědět, jakou kvalitu ta služba má a má to přiměřeným způsobem fungovat. A k tomu, aby to fungovalo, tak eh, tam patří i to, že to bude dostatečně eh, kontrolováno. Pravidla jsou cená pouze v případě, že jsou dodržována. Je úplně zbytečné, když máte někde nějaké eh, rychlostní limity ale nejsou nikde žádné radary, které by to kontrolovaly a lidé prostě budou jezdit rychleji, protože vědí, že můžou. Takže my potřebujeme nějaký nástroj, eh, který, který eh, by toto zajistil. Všechny informace, které mám, eh, ty vlastně mám, tak je to tak, že ty existující pravidla jsou tímto jaksi podkopána a tak to přece nemá v Evropě být. Když máme poskytovat služby přeshraničně, tak eh, musí být možné v dobré kvalitě tyto služby poskytovat přeshraničně. Pro ty, kteří si přejí spravedlivou soutěž v Evropě, je to zásadní. Princip eh, země původu se tady do toho vrací zadními vrátky a ta um, falešná samostatná činnost se sem opět vtírá a uh, jsou tady obzvláště citlivé odvětví. Omlouvám se, že hovořím tak dlouho. Když se podíváme na ta odvětví, která jsou uváděna, tak um, uh, jsou tam právě ty, o kterých víme, že problém vysílání Eh, nám v těchto odvětvích dělá obzvlášť velké problémy. A já tady vyzývám všechny, abychom eh, se nedrželi pouze tohoto tématu. Ono by to samozřejmě bylo velice pěkné, kdybychom tady měli homogenní vnitřní trh, ale eh, toto téma musíme vnímat se smyslem pro přiměřenost, musíme být pragmatičtí, musíme se dívat na ty konkrétní případy, nejprve nařízení, potom směrnice, potom eh, profesní kvalifikace a tak dále. Eh, postupně to musíme zpracovat, je to obrovský komplex a má smysl eh, pouze v případě, že to vše budeme vnímat komplexně. Tak si musíme položit otázku, kde je přidaná hodnota. Já ji vlastně nevidím a proto navrhuji, abychom k tomu přistupovali pouze velmi kriticky a v podstatě odmítavě. Děkuji. Uh, Ulrike Trebesius is not. No děkuji, Ulrike Trebesius to není. Někdo jiný, jiná, někdo jiný jste nahrazuje za EKR, není tomu tak? Takže nyní GUE NGL. Ty zde dnes nemají nikoho. Paní Štanoka? Za zelené, prosím. Děkuji. Já jsem velice ráda. Chtěla bych poděkovat Marian a i dalším, kteří již vystoupili v diskusi, že trochu spochybňují tento projekt, že upozornili na otázky, které jsou s ním spojené, protože i my, i my máme různé otazníky k tomuto textu. Takže chceme mm, si uvědomit, nebo chceme pochopit, jaký přesně dopad bude mít ten text, zda tam je zapotřebí, aby ten návrh byl dobře ohodnocen. Takže za prvé je nutné mm, podívat se, dobře vyhodnotit eh, evropský profesní průkaz. Ten byl zaveden před necelými dvěma lety, platí od ledna 2016, takže by bylo možná dobré, kdyby komise připravila zprávu, v němž by vyhodnotila fungování tohoto evropského profesního průkazu a kdyby to třeba nějak porovnala s touto novou iniciativou. Pokud eh, se vychází z toho, že evropský elektronický průkaz služeb by byl dobrovolný, ale když zatím čtu ten text, tak to tam není úplně jasné, že to bude dobrovolné. Může to naopak přinést další zbytečné zatížení podniků. Zejména mm, se to týká třeba firm, které by chtěly působit v jiném členském státu třeba jenom jednorázově nebo dočasně. Takže chtěli by tam poskytovat ty služby pouze mm, jednorázově nebo dočasně. Oceňuji, že Marian Harkin chce omezit rozsah této iniciativy, tohoto nařízení. Myslím si, že je to dobrý nápad a možná je i otázkou, zdá to celé úplně neodmítnout, celý ten návrh jako takový. Máme různé pochyby a těšíme se na konkrétní návrhy paní zpravodajky. Poté, eh, poté vyjádříme svou pozici. Děkuji, nyní pan Martán, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě je tady prý snaha eh, snížit administrativní, administrativní břemeno. To se zdá být dobrým záměrem, ale pokud je o tuto zprávu, tak zavedení elektronické karty pro služby na evropské úrovni a usnadnit administrativu, eh, tak tam eh, se ten cíl neplní, je to právě naopak. A proč tady navážu na to, co říkali předřečníci, například paní Harkin. Za prvé, ehm, tento projekt má cíl ehm, za cíl rozvíjení vnitřního trhu a odstraňování překážek pro přeshraniční poskytování služeb. Tedy jinak řečeno, tento text vlastně chce omezit eh, hospodář, eh, pravomoci jednotlivých eh, suverénních států, pokud jde o poskytování služeb na jejich území. Za druhé, je zřejmé, že několik odvětví se bojí, že bude posílen Eh, fenomén nedeklarované práce, nepravé samostatně výdělečné eh, činnosti a ty problémy vysílání pracovníků. A eh, z tohoto důvodu vítám iniciativu paní zpravodajky, která chce omezit profese, které by mohly využívat elektronickou kartu, o kterou tady jde. Za třetí, myslíme si, a já si myslím, že toho se bojíme asi všichni tady v sále, že tato karta posílí sociální dumping a umůže zahraničním pracovníkům, aby nemuseli eh, vyplňovat věci, které souvisí eh, s administrativními povoleními a, a to v našem případě tady francouzskými, že nebudou muset splňovat naše požadavky. Takže buďme velmi obezřetní, eh, stejně jako paní zpravodajka. Děkuji, paní Šojdrová. Děkuji. Já bych chtěla vystoupit pro následující bod, který se týká směrnice o ikartě. A chtěla bych upřesnit, že skutečně se jedná o dobrovolný nástroj, o dobrovolnou ikartu. tedy eh, jedná se o, podle mého názoru, takový pokus, jak chceme na vnitřním trhu usnadnit eh, pohyb služeb. Ehm, já se domnívám, že stojí za to pokusit se mm, jednat, diskutovat o tom, zda je to skutečně ten nejlepší nástroj, který tomu pomůže. Zda umíme pozměňovacími návrhy omezit rizika. Paní eh, zpravodajka Harking jasně říkala, vymezit možná lépe eh, mm, ty profese, v kterých to bude možné. Já mám potom další návrhy z hlediska směrnice každém případě, pokud odmítneme, můžeme odmítnout tento nástroj, tak bychom ale měli říct, jak jinak chceme pomoci tomu, aby ten pohyb na vnitřním trhu služeb skutečně byl lepší, aby byl dostupnější. Ehm, já se domnívám, že toto by mohlo na pomoci lépe, eh, lepšímu uznávání kvalifikací, koordinaci těch kvalifikací, které zatím stále zůstávají velmi diferencované a e, myslím si, že toto je takový nástroj, který není povinný, který bude na členských státech, zda ho přijmou, jak, zda ho budou aplikovat. Ehm, já se domnívám, že toto je ten způsob, který alespoň z mého hlediska je přijatelný právě pro lepší koordinaci služeb na vnitřním trhu, zlepšování nejenom pro zaměstnance e, pracovníky, tedy ty eh, fyzické osoby, které se pohybují, ale i pro třetí osoby, pro kvalitu těch služeb, pro spotřebitele. To je, myslím si, také důležité hledisko. Děkuji. Thank you. Then I'll give the floor to Madam Harkin. dávám slovo paní Harkin. Vyslechneme si ještě komisi. Vy chcete hovořit až po komisi? Samozřejmě je to možné. Pan Šaus, prosím, máte slovo za komisi a pak bude mít slovo paní Harkin. Ano, děkuji. Já jsem přítomen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl... Já jsem se od začátku vyslechl to, co říkala paní Harkin. Eh, vyslechl jsem si také to, co zde zaznělo, co by různé komentáře k tomu našemu návrhu. A myslím si, že asi není tajemstvím, že je zde mnoho neklidu okolo, kolem tohoto návrhu, který se týká elektronického průkazu služeb. A to se ukázalo i zde na dnešní schůzi. Já k tomu mohu říct jediné. My jsme velice otevření jakýmkoliv způsobům, jak tento navrhovaný nástroj zlepšit, protože tento nástroj rozhodně nechce zacházet dále, než je směrnice o službách, ale chtěl by umožnit fungování té směrnice o službách, kterou schválil parlament a rada po dlouhém procesu. To je cílem tohoto návrhu. Já bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že vím, že ten původní e, princip, o tom se hodně debatovalo v roce 2006 a vlastně se to zde opra- eh, znovu se to zde ukazuje. Ale není tam, eh, že bychom znovu zaváděli ten princip eh, za země původu. Máme tam hostitelský a domovský stát. I tam jde o to, že ten Mm, tam jde o to, eh, jaké, jaké je území toho poskytovatele, že ten poskytovatel tedy má své domovské území a chce působit na jiném území. Ale všechny další, eh, mm, všechny další pravomoci a regulační ty zůstávají v tom hostitelském členském státu. A ještě chci říci, že elektronický průkaz služeb nebo to, ti, kteří se omnívají, domnívají, že tento průkaz by eh, mohl mm, podporovat různé nedovolené, nezákonné činnosti nebo nepravou OSVČ, myslíme si, že to je přesně naopak, protože díky tomuto průkazu služeb bude mnohem jednodušší pro hostitelský členský stát eh, zkontrolovat to, zda ta firma se chová dobře, ta dodržuje pravidla. Ehm, samozřejmě ta firma se nemusí žádat o ten průkaz služeb, protože to bude dobrovolné, ta firma může působit v hostitelském členském státu bez toho průkazu, ale tím se vlastně nic nemění eh, vůči té stávající situaci. Takže pak bude záležet, do jaké míry se bude využívat ten průkaz služeb a členský stát pak může eh, naopak zjednodušit ty kontroly těch firm. Mm, a pak eh, to mm, také zabrání různým nedovoleným obchodním mm, modelům. Děkuji. Um, i think... Děkuji. Já myslím, že dnešní diskuse pomohla vyjasnit um, obavy, které má řada kolegů. My se domníváme, že existují obavy o tom, jak funguje směrnice o službách. je tady pocit, že jakýkoliv problém existuje, tak bude zmnohonásoben zavedením ehm, e-karty elektronických průkazů. Některé jsou, mm, ty obavy jsou skutečné, jiné jsou mm, jenom e, tak vnímány, ale obojí je důležité. Možná chceme příliš, mě by zajímalo to projednat s kolegy, ale může tento návrh, který máme před sebou, nějak řešit ty problémy, které um, existují, co se týče fungování směrnice o službách. Já neznám odpověď, ale jsem otevřena eh, dalším eh, zkoumání. Paní kolegyně řekla, že to je dobrovolné. Ano, je to dobrovolné pro firmy. Pokud se rozhodnou to ale používat, pak je to povinné pro státy. Takže to není, nemůžeme říct, eh, že to je tak jednoduché. Já souhlasím s tím názorem, e, musíme říct si, zda tady tento návrh dosahuje cílů, které se stanoví. Jsou tady problém, souhlasím s kolegy e PPO ohledně paralelních struktur, e, koordinační orgán a jednotný, jeden kontaktní bod. To jsou věci, které lze řešit v tom textu. Já nesouhlasím s komisí, co se týče možného nebezpečí e, využívání elektronického průkazu těch eh, falešných OSVČ. E, eh, to tak, jak ten návrh vypadá, tak to nevytváří nebo ne, ne, nezadává jistotu, kterou, která je potřeba jak firmy, tak spotřebitelé v hostitelské členské zemi musí fungovat na stejný, za stejných podmínek e, jako ty, ti, kteří poskytují služby. Není to jenom o firmách, které poskytují služby přes hranice. Je, o rovných, je to o rovných podmínkách uvnitř členských zemí. Já souhlasím eh, s, s kolegy eh, socialistů, že jsou tam nezodpovědné otázky, co se týče kvality služeb a, a vracím se k tomu, co jsem řekla, že pravidla musí být respektována. Je tady, myslím, hodně diskusí. Ehm, ten lhůta byla znovu odsunuta a mm, hodně se o tom mluví a já se těším na další spolupráci s kolegy na toto tématu. Děkuji. Děkuji, paní Harkin. Ten mm, harmonogram, který mám já, je, že lhuta je 24.10. v 12 hodin a pozměňovací návrhy mm, podané 9. 11. Ano, 20. Eh, listopadu bude mm, pozměňovací návrh hlasování ve výboru předběžně 4. 12. hlasování v plénu. Tady ještě není stanoveno datum. Děkuji a přejdeme k bodu 8 a to je směrnice Evropského parlamentu a rady o právním a operačním rámci e, Evropského průkazu e, evropských služeb ještě jednou a to je e, část právního operačního rámce, která spadá pod odpovědnost paní Šojdrové, takže slovo dávám paní Šojdrové. No, děkuji. Eh, kolegyně a kolegové, já bych jen chtěla připomenout, že tedy budeme projednávat eh, stanovisko našeho výboru eh, ke směrnici o Evropském elektronickém průkazu služeb Eh, chtěla bych připomenout to, co zde již bylo řečeno, že tento průkaz eh, bude dobrovolný a má pomoci překonat překážky při přeshraničním poskytování služeb v oblasti stavebnictví a služeb pro podniky, tedy business services. Návrhy navazují na přijetí směrnice o službách, která sice přinesla určité zjednodušení, ale stále ještě není dostatečně využíván potenciál sektoru tak, jak, eh, byl tak, jak bylo očekáváno. Eh, bylo zde řečeno eh, mými předřečníky v té předcházející debatě, že je otázkou, zda tento nový nástroj je tím správným řešením já se domnívám, eh, že je to pokus o to, jak členské státy mohou pomoci podnikatelům etablovat se na vnitřním trhu. Dnes totiž členské státy tuto povinnost nemají. Pokud eh, by elektronický průkaz byl touto směrnicí schválen, tak by museli členské státy poskytovat službu podnikatelům k tomu, aby mohl jim být vydán elektronický průkaz a jednotliví podnikatelé by si nemuseli sami zjišťovat všechny podmínky, formální náležitosti pro výkon jejich služby eh, v ostatních členských státech. V tom já vidím tu přidanou hodnotu. Dnes eh, to mohou dělat eh, formou různých neziskových organizací, komor a jiných podpor, ale členské státy tuto povinnost dosud nemají. Čili eh, hostitelský stát by musel vlastně podmínky, administrativní požadavky hostitelského státu by, byly, by musely být splněny při podání žádosti o vydání průkazu v domovském státě toho poskytovatele. A výhodou pro podnikatele je, že bude eh, komunikovat se svým úřadem ve, svém, ve své zemi a mohl by tedy splnit ty podmínky eh, pro hostitelský stát ve svých domovských podmínkách. Já se domnívám, že to je určitá přidána hodnota, která dosud na tom vnitřním trhu pro poskytování služeb napříč nebo přeshraničně prostě chybí. Eh, jednak ještě upozorňuji, že ta právní úprava nezasahuje, nezjednodušuje nějaké eh, normy v těch Eh, ostatních zemích, eh, eh, v zemích Evropské unie. Pouze zavádí administrativní postup. Samozřejmě rozumím těm obavám proti zneužití, čili pokud budeme mít obavy, že by mohlo dojít ke zneužití, dejme určité pojistky v rámci pozměňovacích návrhů. A teď se tedy dostávám k vlastnímu návrhu stanoviska, které tedy máte k dispozici. A já jsem tam některé tedy pozměňovací návrhy, které jsou i pojistkou, doplnila. Za prvé, po, chtěla bych posílit dobrovolný charakter toho průkazu, aby tohle to bylo jasné. Za druhé, doba platnosti průkazu navrhuji, aby byla omezena na 24 měsíců s automatickým prodlužováním, při které budou ověřeny údaje o poskytovateli služeb. To znamená, pro poskytovatele to neznamená větší zátěž, ale bude zajištěna systematická pravidelná kontrola, že splňuje podmínky pro vydání toho průkazu. Třetím návrhem, který uvádím, je zrušení principu tichého souhlasu v případě nekonání příslušného úřadu členského státu. Ta praxe tichého souhlasu sice odpovídá zavedenému způsobu povolování, ale právě proto, že ten průkaz je dobrovolný, není to povinný nástroj, proto se domnívám, že zde ten tichý souhlas není nezbytný a pro jistotu všech stran je lépe mít dohled nad tím procesem pro strany, eh, pro ty příslušné eh, orgány. Čili ruším ten tichý souhlas. Za čtvrté, povinnost poskytovatelů dodávat osobě aktuální informace a zavedení pokud za nepravdivé informace. Čili ta povinnost pravdivé informace, případně sankce za nesplnění, ta by měla být jasně uvedena. Eh, věřím, že tyto pozměňovací návrhy zlepšují ten původní návrh komise. Jsem zvědavá, samozřejmě zajímá mě komentář zástupců komise. Chtěla bych podotknout, že ty návrhy byly konzultovány se sociálními partnery, jak tedy s podnikateli, tak eh, s odbory které vyjádřily určité obavy a jsem samozřejmě připravena reagovat, spolupracovat s stínovými zpravodaji na dopracování té směrnice. Pokud má být úspěšná, pak by měla získat podporu, jinak by opravdu neměla smysl eh, zavádět tento nástroj pouze formálně. Děkuji. Thank you, Madam Regner. Dankeschön. Um, für die... Děkuji. Paní Regner. Pro směrnici patří to stejné, co jsem říkala i o nařízení. Ehm, ty šance, to je teoreticky velice pěkné, ale ta rizika a ty otazníky jsou tak velké, že v tuto chvíli mohu nabádat pouze k odmítnutí toho projektu, tedy jak směrnice, tak nařízení. Um, Jinak samozřejmě velmi oceňuji to, co vy eh, jste paní Šojdrová řekla, tedy to, eh, co se týká těch nezbytných a možných vylepšení. Já si to cením, ale myslím si, že to nestačí. Jsou tady obrovské otazníky, obrovská nebezpečí. Já se to pokusím ilustrovat na dvou příkladech. Ehm, asi nepokryje celý ten komplex, ale například stavebnictví je velice citlivé Ehm, tam eh, tradičně eh, se poskytují přeshraničně služby a eh, já to opravdu chci ilustrovat. Je možné, že na staveništi a Eh, když se to v Rakousku kontrolovalo, tak se to tam dělo pravidelně, ale předpokládám, že je to tak i v jiných zemích. Pravidelně se u kontrol zjišťovalo, že tady se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou. V úvozovkách říkám o klasickou osobu, ale opravdu v úvozovkách. Eh, pardon, eh, tedy byl to podle rakouského práva to byla klasická činnost dělníka, pracovníka, a při kontrole se často zjistilo, že ta osoba vlastně eh, ale eh, eh, vystupuje jako osoba samostatně činná. A když ta kontrola zjistí tyto věci, tak podle té směrnice o té kartě by se s ním nemělo Eh, nacházet jako s podnikatelem, ale s pracovníkem, dělníkem, protože vlastně naplňuje podstatu toho pojmu. A tak to je v mnoha oblastech. Eh, a mnohé oblasti by tedy měly mít tu e-kartu. Tak jak to potom ty eh, úřady mohou kontrolovat? To je taková ta nepravá nezávislá činnost, samostatně vydělečná činnost. Ty nástroje, které poskytuje směrnice, asi nejsou dostatečné. Paní Šojdrová, vy jste zmínila, že bychom měli myslet na to, co můžeme udělat, abychom dospěli k to, k tomu, aby vnitřní trh fungoval. Eh, a to je dobrý cíl, my o to usilujeme, ale tady je nezbytné, abychom nezačínali eh, tou eh, kartou pro služby, ale potřebujeme celoevropskou spolupráci úřadů. Jak to má fungovat, když poskytovatel služeb, nějaký podnikatel, Eh, tedy já třeba Rakouska s, s touhle s tou e-kartou půjdu třeba do Španělska nebo do Estonska a německy tam bude napsáno něco a potom ten úřad v Estonsku On to bude muset přeložit do estonštiny a, eh, a ve Španělsku to budou muset přeložit do španělštiny, takže je tam tolik otazníků v tuto chvíli, že v tuto chvíli opravdu není možné, abychom ten systém přijali. Při provádění směrnice o službách bychom tyto věci měli nejprve začít eh, natolik neprůstřelně provádět, aby, to, aby jsme si byli jistí, že to opravdu funguje a úřady by měly velmi dobře začít spolupracovat, aby to fungovalo. Já vás nebudu nudit a nebudu vám tady vykládat sto různých příběhů, e, jak to v praxi vypadá, ale ono to opravdu nefunguje, když přeshraniční úřady e, potom tady chtějí e, zakročit, chtějí přeskoumat, jestli je to dostatečně uplatňováno a tak dále. Thank you, Madam Harkin. Děkuji, paní Harkin. Já myslím, že už jsem řekla většinu toho, co jsem chtěla říct ve svém původním příspěvku. Já si velice cením eh, toho, o co se snaží eh, paní zpravodajka, totiž zavést záruky. Já bych zašla ještě dál než ona. Já já bych tam eh, měl ten eh, sektor stavebnictví. Podrobněji ještě by mě zajímalo, vy jste uh, hovořila o tom tichém souhlasu. Mohla byste uh, vysvětlit, co to znamená trošku blíž? Dále podporuji vaše návrhy, co se týče sankcí. My se na to musíme ale podívat ještě podrobněji. Uh, na komisi, pokud je vydána elektronický průkaz na neomezené období časové, je možné později hostitelský stát e, předložit námitky, podat námitky, nebo je jim bráněno té námitce eh, důvody, které je bylo možné ověřit při žádosti o eh, ten průkaz. Takže jsou nějaká omezení pro hostitelskou zemi, pokud byla vydán, na elektr- vydán elektronický průkaz a pak z nějakých důvodů mají pocit, že to musí spochybnit, je tam nějaké omezení v této fázi jiné, jiná než ta, která vyplývají ze směrnice o službách. Jinými slovy, pokud by členský stát mohl z, otevřít e, nějaké e, argumenty během podání žádosti, ale neudělal to, je jim v tom bráněno pak? To je e, tedy ta otázka. Pak e, se tady mluvilo o tom, že když jedna eh, země vydá eh, i průkazku, má to nějaké implikace pro ostatní státy, eh, pro vydání nebo nevydávání jiných, průkazů. Tady bych chtěla to jenom vyjasnit. Děkuji. Thank you, Madam Harkin. Děkuji, paní Harkin, pan Martin a pak komise. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Jistě pochopíte, že jsme velice, velice skeptičtí, pokud jde o tuto směrnici, pokud jde o právní a operační e, pravidla vplatná pro tu elektronickou kartu pro služby. Jsme tedy opravdu nesmírně skeptičtí. Automatické obnovování e, této karty e, kde by se to dalo třeba i padělat a není možné pro členské státy, aby tady měl nějaké požadavky, i když ta karta zatím ještě nebyla předložena. Tady odkazuje na pozměňovací návrh 5 a 6. Tento právní rámec, jak je navrhován, ukazuje obrovskou laxnost. Eh, přijímající stát vlastně nemá eh, práva, která by měl mít co se stane, když národní právo se změní mezi dvěma obnoveními té karty? Co se stane, když poskytovatel dostane několik pokut za padělání? Může přijímající stát mu definitivně odebrat tuto kartu? Tento rámec opravdu je nesmírně nepřesný, takže ještě jednou opakuji, eh, snaha o stále absolutnější jednotný trh vede evropského zákonodárce, omluvte prosím můj výraz, k tomu, aby eh, škrtil suverenitu členských států. Naše pozměňovací návrhy půjdou samozřejmě zcela opačným směrem. Omlouvám se, paní zpravodajko, děkuji. Thank you. And now, Mr. Děkuji a nyní za komisi. No, máte slovo? Abych odpověděl obecně na otázky paní Harkins nebo obecně? Můžete odpovědět na všechny otázky. Já odpovím jenom specificky otázky, které byly na mě od paní Harkin. Stručně, členský stát bude mít i nadále všechny své pravomoci e, prošetřovat a pokud to bude nutné, pozastavit nebo e, zrušit elektronický průkaz poskytovatele služeb. Pokud mm, budou legitimní důvody domnívat se, že tam nějaký problém, tak to, že byla vydán průkazka nebrání členskému státu prošetřovat Eh, kontrolovat, můžou namátkově kontrolovat nadále. Vydání té e-karty tomu nijak nemění. Mm, jste víceméně odpověděla si eh, to pozastavení nebo zrušení e-karty v jedné zemi ovlivní jinou zemi. Nikoli pokud to je v hostitelské zemi, kde vznikl ten problém. Pokud ovšem je problém v domácí členské zemi, ukáže se, že poskytovatel služeb není legitimním poskytovatelem služeb ve své domovské zemi, pak eh, pozastavení nebo zrušení z důvodu problémů v domovské členské zemi znamená, že e, e karta je eh, zastavena v celé Unii. V tomto smyslu to má celounijní aplikovatelnost. Obecněji kolegyně z Rakouska mluvila o problémech v Rakousku. Elektronický průkaz i karta by měla umožnit orgánům odhalit to falešné OSVČ. Pokud poskytovatel služeb nebude jako, eh, nebude poskytovatel služeb OSVČ ve své domácí zemi, tak ani nezíská elektronickou průkazku. Oni musí pracovat, nabízet službu ve své domovské zemi. tak pokud projdou tím postupem e-kart, eh, tak budou důkazy. Pokud ne, pak je pravda, že e-karta nebrání v tom, aby dělali tedy nesprávné věci, ale také to nepodporuje. Takže my jsme toho názoru, že ta e-karta neumožňuje nějaké e, také falešné e, OSVČ a s pomocí vým, elektronické výměny dat budou větší možnosti kontrolovat, co se děje. To je pravda. Děkuji. A na závěr dám ještě slovo paní Sojdrové na závěr kolegyním a kolegům za vyjádření, děkuji také komisi. Já bych chtěla především uvést, že já nejsem předkladatel této směrnice. Mrs. Regdell, I am not rep, uh, <laughs> já jsem pouze zpravodaj zprávy a mým úkolem je zkoumat ten návrh a případně předložit pozměňovací návrhy, pokud Mám za to, že ten návrh se dá zlepšit. Eh, takže eh, já ne, rozumím eh, vašemu odporu, že nepodporujete tento projekt, ale předpokládám, že z jiných důvodů než kolega Martin, protože kolega Martin je proti vnitřnímu trhu jako principu. Já předpokládám, že vy chcete zlepšovat fungování vnitřního trhu. Ehm, já, rozu, já beru tento návrh jako nástroj pro zlepšení vnitřního trhu. Samozřejmě je na nás, abychom posoudili, zda tento nástroj je funkční. Ehm, na otázku kolegyně Harking, co, eh, jak, proč tedy eh, se zabývám tím ehm, tichým souhlasem. Tichý souhlas v tomto případě navrhuje komise, aby v případě, že hostitelský e, stát, úřad hostitelského státu nevyjádří se záporně, pak se má za to, že byly podmínky splněny a může e, podnikatel podnikat. Zkrátka e, je to tichý souhlas s funkčností té karty. A já se domnívám právě proto, aby zde byla mm, jasná jistota hostitelského státu, aby ten eh, tichý souhlas eh, eh, tady v tomto případě nebyl uplatňován, protože může dojít k nějakému spoždění, nedorozumění a tady by mohly vzniknout určité nejasnosti. Já si myslím, že z hlediska právě těch pochybností, které jsou, aby to bylo jasné, tak pro platnost e-karty by měl být dán jasný souhlas, ne jenom tichý souhlas. To je můj názor. Nevím, bohužel už komise se teď eh, tady na mikrofon nemůže eh, vyjádřit, ale já se domnívám právě proto, aby tady nedošlo k žádným nejasnostem, nedorozuměním v rámci toho schvalovacího procesu, aby tam musel být ten souhlas vyjádřený. To je tedy ten tichý souhlas. Jinak samozřejmě velmi děkuji a uvidíme, jak se nám podaří ten návrh e, směrnice zlepšit, zda bude přijatelný a získá podporu. Děkuji. Thank you for this important debate and... Děkuji za celou tuto debatu, která byla velice důležitá. Myslím si, že se nacházíme v docela dobré situaci, když se dívám na ten časový rámec, protože poz... pozměňovací návrhy můžete překládat až do 24. října, čili je dostatek času. 20. listopadu budeme projednávat pozměňovací návrhy a hlasovat ve výboru EMPL se bude asi začátkem ledna nebo někdy v lednu. Takže, bychom, takže můžeme využít ten čas, který máme před sebou a dosáhnout tím co nejlepšího výsledku. Děkuji také paní zpravodajce za všechny věci, které ještě dovysvětlila. Byla to velice dobrá rozprava. Další schůze našeho výboru se bude konat 10. října a bude, jednání bude jak dopolední, tak odpolední. Jste v Bruselu. A do té doby, ať se vám všem dobře daří. Děkuji.